Další bod na eh, programu je ústní otázky na radu a budeme probírat tedy otázku položené radě. První otázka dnes večer je otázka, kterou pokládá pan Papa Nikolau a týká se spolupráce Evropské unie s Tureckem v oblasti nedovoleného přistěhovalectví. Prosím, pane mistře. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jak víte, eh, tak eh, posílení spolupráce eh, se třetími zeměmi Eh, původu a transitními zeměmi, tedy odkud pochází imigranti. To je klíčový prvek eh, nyní pro Evropskou unii v boji proti nezákonné imigrace. To také mm, byla jedna z velkých změn a je to velký pokrok, ke kterému došlo v důsledku toho, co říkáme mm, globální zaměřený, zaměření toho Evropského paktu pro imigraci. Jde o to spolupracovat s těmito zeměmi. Eh, bohužel tazatel nemá možnost slyšet vaši odpověď. Zkuste, jestli už funguje stanička, jestli slyšíte tlumočení, pořád nic neslyšíte. Angličtina je pořádku, abych se zeptali ostatních, zda někdo nemá nějaký problém? Možná, že byste si mohl přesednout, možná, že to by věci pomohlo. Děkuji. Velmi se omlouvám, pane ministře, byl byste tak leskav, mohl byste znovu zopakovat odpověď od začátku, aby to tazatel slyšel celé. Já jsem říkal, paní předsedkyně, že spolupráce se zeměmi původu, tedy z důvodu imigrace, že to je jeden z nejdůležitějších prvků nové imigrační politiky. V podstatě před rokem 2004 jsme neměli žádnou evropskou přistěhovaleckou politiku a je to politika, která teď vzniká vlastně i e, díky zasedání v Hampton Court v roce 2004. Tam to vzniklo a nyní e, vidíme první výsledky, což je spolupráce se zeměmi původu a zeměmi tranzitu. Toto, jak jsem říkal, je součástí i Evropského paktu o přistěhovalectví a asilu a v tomto smyslu také i v těch závěrech z prosince minulého roku o rozšíření, tak rada kvituje s potěšením právě, že došlo k posílení tohoto dialogu s Tureckem a apeluje na konkrétní opatření, například readmisní smlouvy, readmise, eh, ochrana hranic a podobně. A stokholmský program znovu potvrdil tuto nutnost bojovat proti nezákonnému přistěhovalectví a kromě toho je evidentní, že z tohoto stokholmského programu také vyplývá, že je třeba, jak i potvrdila rada v prosinci eh, roku 2009, je třeba tedy se pokusit co nejdříve uzavřít readmisní smlouvy s Tureckem. A eh, doposud tedy se aplikují bilaterální smlouvy. Poslední vyjednávací kolo eh, k tomu došlo 19. Eh, února v Ankaře, tedy před měsícem, a Rada nadále bude podporovat komisi eh, v tomto úsilí se eh, dohodnout co nejdříve právě na této smlouvě. Také i musím zmínit spolupráci mezi Frontexem a Tureckem rok dva mm, a hm, tato operativní spolupráce se posílila od roku 2007 a je třeba také říci, že vyjednávání týkající se azylové eh, dohody, pardon, pardon, dohody o spolupráci mezi Frontexem a Tureckem, to také je něco, co teď se finalizuje. Mm, teď nás čeká ta operativní část, výměna informací, eh, analýzy rizik, hm, vyšetřování, eh, hm, tedy společné operace Frontexu a Mm, to je právě ten rámec, ve kterém probíhá nyní ta operativní spolupráce mezi zmíněnou agenturou a tureckými orgány. Doufáme, že tato vyjednávání eh, skončí co nejdříve a že to povede ke kýženému výsledku a v každém případě určitě vás budeme průběžně, tedy průběžně budeme informovat všechny vlády o výsledku těchto vyjednávání. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Určitě pan Papanit Kolou má doplňující otázku. Mikrofon. Prosíme o mikrofon. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Srdečné díky za vaši odpověď. E, já bych chtěl ještě e, k tomu dodat dvě věci. Dnes nebo zítra paralelně k dnešní rozpravě v řeckém parlamentu bude hlasování ohledně návrhu zákona řecké vlády Eh, k flexibilnějšímu a eh, lehčímu získání řecké příslušnosti. To znamená, že Řecko se stane ještě atraktivnější pro přistěhovalce. A pokud máme na mysli tyto ilegální přistěhovalce, tak tady bude cesta legalizovat jejich statut. Rád bych si vyslechl váš názor, zda tento postup je správný. Za druhé, v únoru bylo ohlášeno, že Frontex eh, založí jakési oddělení v Pireu na posílení eh, svých aktivit. Máte konkrétní harmonogram? Děkuji. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře. Prosím. Ano, pane poslanče. Zde vám nemohu říct konkrétně, jaký bude konkrétní harmonogram těchto vyjednávání, která právě probíhají. Jisté je, že zde existuje politická vůle se dohodnout a že ten údaj, který uvádíte v souvislosti s Řeckem, to nám ukazuje pouze na to, že je zde příležitost eh, v tom smyslu, že boj proti nezákonnému přistěhovalectví se musí posílit právě prostřednictvím podobných dohod typu readmisní smlouva, Musíme mm, podporovat proto všechna tato vyjednávání, eh, které vede komise v zásadě. A musím také připomenout, že již eh, než tedy eh, v minulém roci se skončilo tedy, tak paní Wallström za švédské předsednictví a pan Baro za komisi navštívili Turecko, konkrétně to bylo 5. listopadu a Poté následovaly kontakty mezi novou komisí, teď novou komisí také a v tomto případě je to paní Malstrem, která to bude mít na starosti a ta zná velice dobře stokholmský program, protože to je její koncepce, její dítě a proto já jsem optimista v tom smyslu, že to, co vy uvádíte, tyto informace určitě, že to e, e, bude daleko více regulováno díky readmisním smlouvám a vytvoří se tedy takový balíček dohod s Tureckem. Teď vám nemohu však říci konkrétní harmonogram, ale ano, zde existuje pevná vůle na straně předsednictví Rady Unie a také na straně komise tak, aby se uzavřely readmisní smlouvy s Tureckem, nejenom s Tureckem, ale i s jinými zeměmi, mm, které jsou zeměmi původu či tranzitu pro nezákonnou imigraci. Také musím říci, že dohody, které uzavírá Frontex, v tomto případě tedy s Tureckem, takže tyto smlouvy vlastně potom realizuje přímo Frontex. Jsou to Eh, velice eh, spíše technická operativní jednání, která vede přímo Frontex a Rada jakožto instituce, tak eh, není přímo zapojená do těchto vyjednávání, ale pouze je průběžně informována a v každém případě Rada potom informuje všechny členské státy, včetně Řecka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře. Mám tady další doplňkovou otázku od pana se, prosím. Paní předsedkyně, eh, pane ministře, vy jste řekl, že eh, bude se jednat mezi Tureckem a Frontexem. Co se týče těchto jednání, řekl jste, že Rada a komise budou informovat. Já bych chtěl být informován také, zda existuje nějaká platforma nebo základ pro toto jednání mezi Frontexem a Tureckem a zda se zohledňuje respektování hranic mezi Řeckem a Turecka. To znamená, vnější hranice Turecka budou respektovány. Ta situace je taková, že Tady existují určité pochybnosti a je tady otázka, zda zde budou postaveny ještě další podmínky ze strany Turecka pro to, aby se to odsouhlasilo. Helma. Eh, pan Helma. Já chci poblahopřát panu ministrovi k vynikající eh, odpovědi a k tomu, co Evropa dělá pro ochranu práv imigrantů. Bohužel někdy tak už moc neochraňujeme práva našich občanů, když se pohybují mezi zeměmi a konkrétně eh, někteří moji voliči ze Středního východu vlastně strávili veškeré hm, úspory na život ve Španělsku a pak najednou za pár let zjistili, že mají buldozer u dveří a že jejich právo na vymáhání smluv a majetek prostě španělské orgány úplně ignorují. Byl bych panu ministrovi velmi vděčen, kdyby nám řešil, řekl, eh, proč tomu tak je a co udělá Španělsko, aby vyřešilo problém, který mají evropští občané. Eh, ovšem, my tady hovoříme o Evropské unii a Turecku, ale nechám na uvážení pana ministra, zda chce i na toto zareagovat. Sí, señora presidenta. Ano, paní předsedkyně, samozřejmě v souvislosti s tou řeckou otázkou, tak samozřejmě ano, jde o to, abychom dodržovali hranice členských států EU, aby byly respektovány. A v těchto smlouvách právě ten cíl je, aby se respektovaly hranice členských států. Když se dohodneme se třetí zemí e, a prostřednictvím té dohody zde Eh, eh, tedy může dojít k větší mobilitě, a um, tedy uzav, ale uzavře se readmisní smlouva, tak právě tady jde o to eh, posilovat vztahy se třetí zemí. A v tom je tedy i ta filozofie toho Evropského imigračního paktu. Tady jde tedy o posilování hranic členských států EU. To je důsledek toho všeho. Pokud by to nebylo takto efektivní, pokud bychom nemohli efektivně kontrolovat nezákonné přistěhovalectví, tak to je právě proto, že nemáme dostatečnou spolupráci s těmi třetími zeměmi, které ji produkují, protože neexistují readmisní smlouvy a to znamená vlastně oslabování našich hranic a tudíž cíl těchto vyjednávání a těchto dohod, readmisních dohod, je právě posilování hranice a právě proto se to týká i Řecka. A teď k té otázce pana poslance o britských občanech kteří žili, investovali ve Španělsku své úspory. Já zde nezastupuju Španělsko jako e, zemi ve, v jejich právních vztazích s občany, kteří tam žijí. A to je něco, co by měli řešit nezávisle soudy Španělského království, protože já zde zastupuji Radu Evropské unie tak proto nebudu hovořit jménem konkrétní země o konkrétních kauzách, které navíc nejsou eh, relevantní pro evropské právo. Děkuji. Přecházíme k další otázce, kterou pokládá paní Harken. Týká se domácího násilí. Prosím. Sí, señora presidenta. Eh, paní předsedkyně, Španělské předsednictví, nebo tedy předsednictví eh, Rady Evropské unie, eh, tak má jednu ze svých, jako ze svých priorit právě boj proti násilí založeném na pohlaví, tedy jde o rovnost mezi muži a ženami v Evropské unii. A vlastně 50 let po vytvoření Evropské unie, pořád ještě to není zaručeno. A hlavní gro diskriminace a mm, v Evropě i jinde na světě právě vlastně eh, de facto skoro všechny tyto jevy jsou eh, spojeny s eh, násilím na ženách. A eh, proto my předsednictví, jako předsednictví si myslíme, že to má být hlavní cíl Evropy musí, protože je to problém. Je to problém, který má svoji evropskou dimenzi a to si proto vyžaduje naši strategii, abychom proti tomu bojovali jako proti evropskému jevu. Právě proto španělské předsednictví toto dalo do svého programu. Tedy španělské předsednictví a celé trio z Belgii a s Maďarskem, my jsme to dali do našeho 18-měsíčního programu jsme rádi, že Evropský parlament je právě tou institucí, která vždy hrála aktivní roli v této oblasti a mm, vždycky eh, vysílal signál tímto směrem bojovat proti násilí na ženách. Třeba je to eh, usnesení rezoluce z listopadu minulého roku, kdy eh, zde hm, jste podpořili právě ta opatření pro prevenci a boj proti násilí na ženách. A také i Evropský parlament apeloval na členské státy, aby zlepšili své statistiky v této oblasti. A zde tedy Evropský parlament má pevnou pozici a mm, proto e, i španělské předsednictví to považuje za zásadní věc, problém. A vytvoření observatoře pro tento jev, to je něco, co v podstatě již začalo, to se již vytváří. Mm, e, Rada EPSCO o tom rozhodla, přijala e, závěry 8. března na MDŽ v pondělí tohoto týdne byly přijaty závěry k tomuto a také i eh, eh, máme zde teď eh, směrnici na ochranu obětí násilí na ženách. To jsou tedy hm, opatření velice významná, která doufáme, že budou dopracována do konce španělského předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane ministře, paní Harken. Děkuji, pane ministře. Já bych vám chtěla poblahopřát jako španělskému předsednictví za zdůrazňování tohoto eh, to problému násilí páchané na ženách. Často je to za zavřenými dveřmi, tak se to obvykle odehrává v rodinných domovech a myslím si, že vaše iniciativa povede k tomu, aby si toto veřejnost více uvědomovala. Hovořilte o, o usnesení z minulého listopadu Evropského parlamentu. Mimochodem, toto usnesení žádá, aby tady byla možnost povinnost řídit jasnou právní základnu v této oblasti. Vy byste podpořili, aby komise vypracovala komplexní směrnici o opatřeních boje proti násilí páchnému na ženách s tím, aby tady byl jasný právní základ. Prosím, pane ministře. Dobře. Eh, paní předsedkyně, paní Harkin. Lisabonská smlouva, jak víte, tak eh, ta znamená i změnu právních základů nebo právního základu pro evropské právo, pro tedy nařízení a směrnice, eh, poněvadž eh, zde takzvaný komunitární pilar nyní postihuje to, co předtím bylo ve třech pilířích. Komunitární pilíř, potom zde máme zahraniční bezpečnostní politiku a Eh, spravedlnost a vnitro. Takže to všechno se spojilo pod jeden pilíř a má to jednu právní subjektivitu. Což znamená, že i v oblasti zahraniční vnější politiky a konkrétně v oblasti justice eh, či občanskoprávní soudní spolupráce, trestněprávní spolupráce, policejní spolupráce, tak zde teď Eh, byla zavedena takzvaná komunitární metoda, normální komunitární tradiční metoda. To znamená, do toho se více zapojuje komise, také i Evropský parlament je do toho více zapojen, do této metody, včetně i e, Evropského soudu. A v oblasti trestní spolupráce je zde možnost e, aby čtvrtina vlád EU mm, přijala e, iniciativu. A e, tady právě přijala iniciativu mm, přijmout tuto směrnici. Již zde je 12 vlád, které e, předložily tuto iniciativu. A mm, je třeba, aby o tom nakonec rozhodla Rada a Evropský parlament, protože jde o spolurozhodovací proceduru. A nakonec by to vedlo k přijetí směrnice, o které se již jedná. Je to směrnice, která by eh, která vychází z té možnosti eh, podle eh, Lisabonské smlouvy, že to může být navrženo z iniciativy určitého počtu států. A zde v této konkrétní oblasti jde o Eh, trestně právní soudní spolupráci. Jde tedy o eh, trestné činy spočívající v, eh, ve špatném zacházení, tedy nebo se násilí na ženách, což je tedy trestný čin, je to trestně stíháno v členských státech, takže to spadá do té trestně právní spolupráce a my si myslíme, jak i řekla právní služba rady, my si myslíme, že zde je úplně dobře možné Eh, přijmout takovýto nástroj, kterým se budete zabývat i vy zde v parlamentu. A já doufám, že velice rychle k tomu dojde, mm, protože na to čekají miliony, miliony občanů, respektive žen, ale i mužů, i ti eh, čekají na tuto ochranu, protože jak víte, že mm, eh, ty že ty, eh, jak si ty ložnice již se přesunuly z těch eh, národních prostředí do evropských prostředí a mm, proto se tím zabýváme teď v Evropě. Mám tedy několik požadavků na doplňující otázky. Dáme slovo panu Martinovi a panu Molcerovi. Pan Martin bude první, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jako paní Harkin, i já bych chtěl poděkovat španělskému předsednictví za to, že násilí proti ženám je jednou z priorit politické agendy. Mohlo by se předsednictví podívat také na e, zkušenosti z 50 let, kdy v Edinburgu bylo rozhodnuto, že se za e, veřejné peníze bude provádět kampaň nulové e, tolerance. Jednalo se o holistický přístup. Implementační politika je třeba všechny zapojit, včetně policie a včetně soudních orgánů. Myslíte Myslíte si, že komise by mohla, pardon, omlouvá se řečník, rad, eh, rada posoudit tento závěry? Pan Malcen? Pane ministře, vy jste už krátce hovořil o domácím násilí a říkal se, že se netýká pouze žen, ale je páchano také na dětech a eh, někdy se to týká také starších občanů. V jaké míře tyto oblasti budou zohledněny v rámci plánovaného Evropského střediska pro sledování domácího násilí? Děkuji. Eh, prosím, pane ministře, až budete připraven. Eh, ano, pane Martine, samozřejmě ta mm, filozofie, na které stojí tato iniciativa, eh, a kterou i podporuje Evropský parlament, mm, tedy je boj proti tedy Eh, bojovat legálními cestami, soudními cestami, mm, proti tomuto bojovat. A ta základní filo, filozofie je, že máme zde nulovou toleranci. Nulová tolerance proti násilí na ženách, na základě pohlaví tedy. A my máme určitou vizi mm, této trestné činnosti a to je, že to je něco, co je hodně kulturně zakořeněno již po staletí v, těch, eh, v tom sociálním pletivu. A takže proto musíme se na to podívat globálně, integrovaně. Integrovaně musíme přistupovat k tomuto boji proti násilí, tak, aby to bylo efektivní. Poněvadž jde o násilí, které těžko lze vymítit. Je to strašně těžké to vymítit a právě proto i přes ten pokrok, ke kterému došlo v boji proti tomuto násilí na národních úrovních, tak proto právě eh, eh, chceme mm, podporovat tuto iniciativu a, ale je to pouze samozřejmě e, špička ledovce, protože pouze malé procento e, této trestné činnosti se nahlašuje. A e, to je důvod, proč chceme přistoupit k tomuto globálně, kompletně a využít celou škálu zákonných nástrojů, které máme, včetně tedy osvěty, hromadné sdělovací prostředky využívat, i školství, vzdělávání, tedy všechno toto, eh, celou tu škálu a právě i o tom hovořili ministři na radě EPSCO v lednu a odsouhlasili závěry k tomuto, tedy globálně integrovaně k tomu eh, při, eh, přistupovat na základě principu nulové tolerance. A teď k té otázce pana poslance o rozšíření na násilí na dětech, starých osobách. Dobře, Samozřejmě, já si myslím, že zde máme co dočinění s násilím proti těm, kteří jsou ve slabé pozici, v té nejslabší pozici. Eh, eh, to eh, u nás se říká, že velký pes vždycky kouše toho malého, toho slabého, to se u nás říká a to tak je právě v tomto násilí. Je to násilí, které je namířeno proti těm slabým, zranitelným, kteří e, jsou ve špatné, slabé pozici a velice často jsou e, e, je to velice zbavilé, tedy aby někdo dělal násilí na těchto osobách, ať je to žena, dítě, starý člověk. A Rada, Evropský parlament konkrétně vyzvali Evropskou komisi, aby zvážila možnost přijmout iniciativu, tedy Evropský rok boje proti násilí na dětech, ženách, tedy všech těch slabých. A to je něco, co je i v tom programu DAFNE 3. Tam se jasně ukazuje, pane poslanče, že je třeba, aby ta ochrana se rozšířila na všechny takzvaně zranitelné osoby. Bez pochyby sem spadají děti, staré osoby, všechny ty skupiny, o kterých jste vyhovořil. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní přecházíme k další otázce, kterou pokládá pan posl. Týká se strategie pro Podunají. Gracias, señor Posselt. Děkuji, pane Posselte. Ta eh, strategie eh, po Dunají nebo hm, koryta řeky Dunaje, to je něco, co i vyplývá z toho programu TRIA předsednických zemí. Španělsko, Belgie a Maďarsko s tím jiním. Eh, hm, to je iniciativa Maďarska asi, jak si lze představit, tak se to dostalo právě i do tohoto programu. A tyto tři země se zavázaly, že pomohou tomu, aby se tato strategie mohla rozvíjet, realizovat, tedy mm, eh, tato podunajská strategie. A i zde Evropská rada v minulém roce, v červnu, eh, pověřila komisi, aby komise předložila tuto eh, strategii do konce roku. Doufáme, že k tomu dojde a že komise tuto strategii předloží do konce roku. A komise ta zahájila připomínkové řízení, takzvané veřejné konzultace, které budou trvat až do března tohoto roku a následně poté podle výsledků veřejných konzultací, respektive připomínkového řízení, ta komise navrhne strategii a doufáme, že formálně bude moci být přijata v prosinci tohoto roku ve formě sdělení komise. Doufáme, že bude přijato toto sdělení a v každém případě zde musím ještě uvést, že e, došlo k velice významné schůzce, e, kde se hovořilo o této strategii. Bylo to 25. února, e, minu, února tohoto roku v Budapešti se zástupci vlád Rakouska, Bulharska, České republiky, Německa, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska. Slovinska a kde byly odsouhlaseny významné závěry, mm, které hovoří o tom, jaké by tato strategie měla zahrnovat prvky, základní prvky. Jde o to, aby se spojily eh, zdroje mm, těchto zemí eh, uvnitř Evropské unie, aby to bylo pod záštitou Evropské unie, aby se také využili eh, Eh, neutrálně, finančně neutrálním způsobem, aby se i využily evropské fondy, ehm, tak eh, aby díky eh, tomu to bylo možné zajistit ekonomický, turistický, sociální rozvoj v této oblasti. Doufáme tedy, opakuji, že komise přijme sdělení a jakmile tedy skončí připomínkové řízení, tak na ně bude pracovat a poté e, se rada k tomuto vyjádří, jakmile dostane e, zmíněné sdělení od komise. Určitě pan posad se chce ještě na něco doplňujícího zeptat. Pane ministře, děkuji za tuto e, důkladnou odpověď. Malá otázka. Jak dalece se bude tato strategie týkat kultury a dopravy? Obě tyto oblasti jsou zvláště důležité v přeshraniční spolupráci. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, zda už existuje definitivní seznam zemí, kterých se to týká, nebo se o tom má teprve rozhodovat. Bylo by dobré eh, si uvědomit, že parlament navrhl určité rozšíření v tomto smyslu. Minister. Prosím, pane ministře. No salvo, esa lista de países no salvo. Určitě musíte pochopit, eh, že Mm, tyto vlády, o kterých jsem hovořil, tak eh, mají velký zájem na této strategii, na jejím vývoji a je nutné ale vyčkat na to, až komise eh, předloží své sdělení. Chci tím říct, že Tyto země mají za to, že tato strategie by měla, být, eh, by měla hrát takovou vůdčí roli v Evropské unii, a to především komise by měla takto usnadňovat spolupráci ve zmíněném regionu Podunají. A mm, to prohlášení z 25. února, tak tam v tom prohlášení se uvádí právě, jak tato strategie pro tento region by měla sloužit pro to, aby došlo k větší prosperitě, mm, posílení prosperity, míru, bezpečnosti pro lid, který žije v tomto regionu, a to prostřednictvím eh, meziregionální a mezinárodní spolupráci. A jako strategické oblasti této politiky, eh, která, která bude v této strategii, tak eh, za tyto oblasti se považuje energie, přeprava, životní prostředí, infrastruktura, inovace, kulturní, umělecká činnost, Eh, hospodářský udržitelný rozvoj, cestovní ruch, bezpečnost dodávek potravin, hospodářství, hospodářský rozvoj, eh, eh, spolupráce mezi malými středními podniky, výzkum, věda, výzkum, migrace, sport, vzdělávání, práce, pracovní příležitosti, zdravotnictví, sociální věci a další aspekty mm, mm, o kterých tak ambiciozně tento dokument hovoří. Je to tedy významný dokument. Já eh, eh, já jsem rád, že jste položil tuto otázku, protože jsem mohl tento dokument tady zmínit a zmínit tento ambiciozní cíl. A teď, jak jsem řekl, opakuji ještě jednou, čekáme na výsledky připomínkového řízení a na sdělení komise, ale existuje zde dobrá politická vůle a e, e, i trio e, předsednických zemí také má tuto politickou vůli pro to, aby se tato podunajská strategie nastartovala. Děkuji. Děkuji, pane, pře, pane ministře. Teď tady mám řadu požadavků na doplňkovou otázku. Musím přihlédnout k pořadí, v němž mě byly otázky sděleny a také politické skupiny z nichž pocházejí. Takže to bude otázka pana Rubika a paní Tykau. Nejprve pan Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, Dunaj je řeka a myslím si, že pokud hovoříme o řece, musíme dávat pozor také na čistotu. Bylo by dobré vědět, jaké čističky eventuálně budou tady plánovány a zohledněny, tak aby se kvalita vody zlepšila. Naším cílem by bylo, aby Dunaj měl kvalitu pitné vody. A samozřejmě také by bylo dobré zlepšit kvalitu výroby elektřiny, ale zvláště, abychom měli možnost zde eh, uskladňovat tuto vodu, tak aby Evropa měla více energie díky tomu. Paní Tykal. Děkuji. Děkuji. Úspěch, úspěch eh, Evropské strategie eh, o Dunaji bude záviset na velice stěžádostivém akčním plánu. Je třeba přijít s konkrétními projekty tak, aby se zlepšila eh, životní podmínky občanů, kteří žijí ve státech, jimiž protéká Danu. Už začala identifikace těchto projektů a podle jakých kritérií se budou volit projekty? Pane ministře, kdykoliv budete připraven. Bueno, la... naturalmente que... Samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že ten cíl, o kterým hovořil pan Rubik, eh, tak eh, ten cíl mm, je tam zahrnut. Já jsem hovořil již o dimenzi této strategii, o cílech této strategii a to jsou cíle velice významné. Hovoří se o celé škále nejrůznějších možností a e, oblastí, které se dotýkají každodenního života lidí, kteří tam žijí, které se týkají hospodářství, e, kultury, ochrany životního prostředí a i přírodních zdrojů voda, včetně vody, samozřejmě. E, to je e, taky přírodní zdroj, e, který je velice významný v tomto regionu a já jsem přesvědčen, že určitě to tam bude uvedeno. A v zásadě to mm, má vést k tomu, že ty státy, které jsem ocitoval, že ji budou prosazovat právě proto, aby společně se dohodli na konkrétních cílech, na přesných oblastech této strategie, a která zatím není tak úplně do, konkrétna definována. Já myslím, protože je předčasné teď hovořit o tomto a zde i eh, navazuji na dalšího ročníka, další poslankyně, je teď předčasné hovořit o kritériích pro výběr projektů nebo pro to, které projekty se budou kvalifikovat, ale dovedu si představit, že to určitě eh, budou kritéria, která budou vyplývat z těch cílů, které jsem uvedl. Avšak také bychom mohli doplnit další jako třeba eh, splavnost eh, řeky, zabezpečení dodávek energií, eh, nebo jako je rozvoj venkova, demografická témata, boj proti změnám klimatu, účinky, dopady změn na ekonomické trhy a obecně všechny ty oblasti mhm. Mm, kde by ta strategie mohla přispět k určitému zlepšení. A proto eh, to jsou oblasti, ve kterých musíme spolupracovat, protože jsou to evropské oblast, záležitosti, které se dotýkají všech v Evropě, jsou to zásadní politiky naše, mm, které určitě budou předmětem velké pozornosti jako politika soudržnosti, ale tady nejde pouze o sociální soudržnost, ale je zde další novinka, která přichází s Lisabonskou smlouvou, což je územní, tedy teritoriální soudržnost, což je další forma soudržnosti, která se objevuje poprvé v Lisabonské smlouvě a která velice dobře právě zapadá do této iniciativy, této podunajské strategie. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Přecházíme k další otázce a nyní propojíme otázky 4 a 5. Je to otázka od pana Popakise a týká se evropského sociálního modelu a boje proti chudobě a pak otázka pana Eivoda, která se týká Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A chci vás jenom ujistit, že budete mít oba možnost položit doplňkové otázky, ale poprosím pana ministra, aby na obě otázky odpověděl dohromady. Eh, eh, paní předsedkyně, vy jste řekla dvě otázky. Na dvě otázky, na které bude položena současně odpověď. Jedná se o evropský sociální model a boj proti chudobě. Paní předsedkyně, eh, předsednictví souhlasí eh, s názorem hm, předkladatelů ohledně vysoké úrovně sociální ochrany. A to především vše, co se týká eh, těch eh, skupin obyvatel, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Eh, v podstatě to je klíčové v našem evropském sociálním modelu a především teď v době ekonomické recese. Nezaměstnanost. Nyní se má za to, že může asi zde budeme mít o 5 milionů více nezaměstnaných, eh, než bylo na začátku eh, ekonomické krize. A je zde mnoho lidí, kteří kvůli tomu eh, jsou ve stavu chudoby. A také je pravděpodobné, že ta nezaměstnanost asi ještě po určitou dobu bude hodně vysoká. A dlouhodobá nezaměstnanost samozřejmě má dopad na ty lidi, na ty nezaměstnané, kteří jsou pak vyloučeni ze společnosti. Takže ty sociální důsledky ekonomické krize, to eh, i je jeden významný bod eh, naší agendy, naší evropské agendy, evropského programu TRIA předsednických zemí. Máme nástroj již jako třeba je rozhodnutí, že rok 2010 bude rokem boje proti chudobě, chudoby a sociálnímu vyloučení. A máme zde čtyři hlavní cíle tohoto roku boje proti chudobě. To, je to takové vlastně uznání eh, těch, těmto osobám, které mají právo na důstojnost, na to, aby hrály aktivní roli ve společnosti a zde je třeba, abychom i k tomu přesvědčili veřejné mínění, aby ta společnost eh, byla více kompaktní a mm, mm, proto je třeba, aby všechny vlády vyvíjely velké úsilí v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A konkrétně, a tady teď bych se zmínil o jedné koncepci, kterou eh, používáme, musíme se zaměřit na ty nejvíce zranitelné, na ty, kteří nejvíce trpí vlastně trpí chudobou a sociálním vyloučením. Jsou to děti, především ženy a staré osoby, staří lidé. A proto podpoříme ty nejrůznější iniciativy, eh, které se týkají chudoby, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A musím zde uvést, že právě konkrétně toto, já doufám, se stane ústředním cílem celé naší strategie růstu a zaměstnanosti v EU. Právě jeden z těch kvantifikovaných eh, cílů, který byl vydán 3. března, tak to je cíl snížit eh, počet nezaměstnaných, eh, tedy to je těch 20 milionů osob, eh, kteří jsou na hranici chudoby. Tedy cíl je snížit jejich počet. Děkuji, pane ministře. Další dvě doplňující otázky. První bude pan Pupakis, náš předkladatel nejprve, tazatel. Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já bych chtěl říct ještě následující. Nezaměstnanost 2009 to je prakticky 10 a mnoho z nezaměstnaných zůstává déle než jeden rok bez práce. Existují formy flexibilní práce a to může mít potom eh, následující dopady. Eh, víte, že je asi 19 milionů nezaměstnaných. To je velmi konkrétní. Jaké jsou, jaká jsou konkrétní přímá opatření z hlediska této politiky na evropské úrovni. Co se bude činit pro to, aby se pomohlo eh, těm, kteří jsou eh, chudí a těm, kteří jsou dlouho bez práce, kteří skutečně musí bojovat za přežití. Jaká opatření zde budou tedy odpovídat sociálnímu evropskému modelu? Pan Elbert. Paní předsedkyně, Může nám rada říct, jak zajistí, že ta doporučení, doporučení o aktivní inkluzi, boj proti chudobě rodin, jak to podpořila Rada pro sociální věci a spotřebitele. Jak to bude zakomponováno do Evropské strategie 2020? Jak se to bude implementovat, aby zde byl reálný pokles eh, chudoby? prezidenta. Ano, paní předsedkyně. Musím zde zopakovat, že tady máme co dočinění s problémem, který v podstatě poprvé se zde objevuje v takové míře a proto zde je ten velký cíl mít evropskou strategii boje proti chudobě, proti sociálnímu vyloučení a pro aktivní začlenění Eh, osob, a to především nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných, eh, osob vyššího věku. Eh, opět tedy zde se vracíme k té naší koncepci takzvané zranitelné osoby. Evropská unie nejprve i v souladu s tou ekonomickou krizí e, přijala nebo začala rozvíjet e, koordinovanou politiku takové e, šokové léčby, to jsou ty injekce tedy z veřejných prostředků, které byly dány do ekonomických systémů a e, zde e, jsou to takzvané automatické stabilizátory. A teď jde o tu sociální ochranu, e, které mají ty státy, kde existuje sociální model a zde určitě došlo k takovému zmírnění účinků díky tedy těmto injekcím a také i to měli, mělo pozitivní efekt na ty, kteří přišli o práci. A teď se jeví, hm, e, že je dost těžké, aby oni, aspoň z krátkodobého pohledu, našli novou práci. E, e, proto došlo k této reakci a to je tedy krátkodobá, velice jaksi silná reakce, ke které došlo na evropské úrovni. Ale kromě toho Evropa má Eh, strategii boje proti, chudob, boje proti chudobě, eh, mm, která eh, je i způsobena dlouhodobou nezaměstnaností. A to prostřednictvím rekvalifikací, nové specializace nebo vlastně doplnění vzdělání a aby se zlepšily podmínky tzv. zaměstnatelnosti těchto osob. To je velice důležité a to je součástí této zmíněné strategie 2020. 2020. A to také je i reflektováno v závěrech Rady EPSCO eh, z tého eh, citovaného zasedání eh, tento týden. A Evropská strategie 2020 právě obsahuje tyto cíle a eh, je, je zde i, jsou zde i jasně kvantifikované cíle. Eh, uvidíme, zdali budou odsouhlaseny 25. března Evropskou radou, protože ty to musí potvrdit, ratifikovat a jeden z těch cílů, kvantifikovaných cílů, je právě snížení eh, počtu osob s rizikem chudoby o 20%. My máme v Evropě 80 milionů osob, kde existuje toto riziko, že se dostanou do stavu chudoby a mm, také i eh, zde mm, jde další cíl je zvyšovat počet eh, aktivních osob. To jsou takové eh, cíle, které jsou nedělnou součástí Evropské strategie 2020 a O co tady jde? Právě je umět koordinovat naše sociální politiky a politiky zaměstnanosti a to i nám říká Lisabonská smlouva. My musíme koordinovat naše politiky, sociální politiky a politiky zaměstnanosti. A právě Evropská unie i kvůli krizi začíná to dělat. To je jedna z forem, jak právě reagovat na e, stávající situaci na nastalou situaci a jde o to využít všechny nástroje, které v Evropě máme. E, a zde, jako je vnitřní trh třeba, nebo jako jsou strukturální fondy. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane ministře. Doufám, že jsme do věci nevnesli zmatenost tím, že jsme spojili dvě otázky. Dovolte, aby, abych vysvětlila, co s tím chci dělat. Máme dvě otázky. Normálně eh, by byla jedna otázka plus vždycky soubor dvou dalších doplňkových otázek. Tak ty první dvě doplňující otázky bude mít paní Ford a pan, eh, a pan Koza. Tak nejprve paní eh, Ford. Ekonomické efekty jsou samozřejmě je horší v některých členských státech než jiným. A jsem ráda, že hovoříte o důchodcích. Chápu to tak, že komise může stahnout strukturální fondy, pokud evropské státy nedodržují legislativu. Mohlo by předsednictví eh, prošetřit, zda doporučení z zprávy OKIN, kterou odhlasoval tento parlament loni v březnu, se dodržují. Týká se to majitelů nemovitostí ve Španělsku, což mělo přímo zničující efekt na evropské důchodce. Někteří se opravdu dostali do úplné chudoby a vyloučení. Prosím, pan Koza. Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem. Eh, paní předsedkyně, já mám jednu jedinou otázku. Existují dvě skupiny, které jsou postiženy nejvíce chudobou. Jsou to málo kvalifikovaní lidé a lidé, kteří trpí postižením. Máme dva finanční fondy, které nebyly postačující pro to, aby vyřešily problémy těchto dvou skupin. Moje otázka je následující. Plánuje rada, že se bude zabývat problémy těchto dvou skupin? prosím, pane ministře. Eh, Dobře. První otázka ohledně důchodců, eh, majitelů nemovitostí ve Španělsku. To se dost podobá otázce, kterou jsem již dostal předtím. A i moje odpověď bude podobná, jako to, co jsem již řekl. Eh, toto je otázka, eh, kdy jde o aplikaci eh, vnitrostátních předpisů členského státu, takže zde já nemohu hovořit jako představitel rady k této otázce, protože to musí svou soudní cestou v rámci daného členského státu, tak jak je to i v jiných členských státech. Já jsem si jist, že určitě to bude úplně stejné, to znamená prostřednictvím vnitrostátních soudů. A nyní k té otázce o těch takzvaně zranitelných osobách. Souhlasím, úplně souhlasím s tím, že musíme zvláštní důraz hrát právě na tyto, eh, dávat na tyto skupiny. A kromě toho, protože zde teď se nacházíme v okamžiku, kdy máme ještě další nástroj, který můžeme používat, a což je listina základních práv Evropské unie. Eh, v té pasáži, kde se hovoří o právech eh, zvláště zranitelných osob, zvláště zranitelných osob, kdy se hovoří o jejich důstojnosti a zapojení do sociálního, společenského, kulturního života. A v každém případě jejich ochrana tedy ochrana jejich důstojnosti, fyzické a duševní integrity, e, to je něco, co znamená, že musíme bojovat proti nelidskému či ponižujícímu zacházení. A Evropská unie má na to nejrůznější nástroje, aby mohla bojovat e, proti těmto situacím. A mimo jiné zde i e, máme takovou studii o těchto situacích. Zde Chci hovořit o jednom velice zajímavém výsledku barometru z roku 2007, podle kterého polovina Evropanů si myslí, že eh, tedy ty eh, nejvíce zranitelné starší osoby, že údajně se s nimi špatně zachází dokonce, že eh, dochází ke zneužívání, to znamená, že nejsou uspokojovány jejich základní potřeby a to si myslí polovina Evropanů, že zde eh, mm, eh, mm, tyto zranitelné kategorie jsou vystavovány tomuto zacházení a mm, zde my jsme zavedli takzvanou otevřenou metodu koordinace pro výměnu eh, zkušeností mezi členskými státy v této oblasti a je třeba říci, že v některých případech jde o témata, eh, která v podstatě jsou v kompetenci členských států a jsou upravována vnitrostátními legislativami, takže je to na státech, aby to řešili, protože zde musíme i respektovat princip subsidiarity, s tím, že Evropská unie může pouze přijímat doprovod na opatření, může k tomu pomáhat, ale nemůže nahrazovat členské státy. To se určitě také týká i té nové dimenze, té sociální Eh, dimenze strategie zaměstnanosti a růstu, kde právě mm, eh, se o tom hodně hovoří, hodně se to důrazňuje, zdůrazňuje a tato sociální dimenze eh, má své místo právě i zde. A mm, mm, zatím ty předchozí strategie to dostatečně nezdůrozňovaly, ale je to i kvůli krizi, která produkuje hodně tyto případy. Děkuji, paní předsedkyně. Řekla jsem, že umožním ještě dvě další doplňkové otázky k otázce sociálního modelu a boje proti chudobě. A chci poprosit pana Atkinse a pana Hanana. Tak nejprve pan Atkins. Eh, ministr tady zastupuje předsednictví a co chce udělat na ochranu našich spoluobčanů, kteří se mohou stát předmětem eh, chudoby a sociální vyloučení v důsledku španělské prezence vůči rezidentům eh, z, Evrop, z, z Spojeného království jiných členských států. Jejichž majetek byl expropri- vyvlastněn na základě pochybné, po, pochybné politiky. Samozřejmě minister musí tedy vyzvat španělskou vládu, aby ta podnikla nezbytné kroky. Pan Hanan, a chci vám připomenout nejprve eh, předmět, na který se máte ptát, nebo se dohaduje, na co asi se, co můžeme očekávat. Děkuji. Děkuji, moje otázka se eh, týká eh, právě těch občanů, kteří žijí ve Španělsku. Já chápu, že vy zde vystupujete jako, eh, jako tedy zástupce exekutivy a ne soudů španělských, takže eh, vy, eh, ale my musíme na to nějak reagovat. To znamená, zde dochází k porušování práv a to se, ale E, netýká toho zákona, tedy litery zákona, ale aplikace zákona a to, na to musí být řešení. Tady jde pouze o řádné prošetření ze strany španělské vlády, aby prošetřila e, zneužívání předpisů. Čili já zase ponechám na úvahu pana ministra, zda chce odpovědět i na tuto otázku. No Paní předsedkyně, já zde nechci zneužívat eh, své pozice eh, v předsednictví rady a hájit, obhajovat jednu konkrétní vládu. Já nechci zneužívat této pozice. Určitě byste mě kritizovali, že jsem využil tady tohoto místa, abych obhajoval eh, konkrétní zemi, konkrétní vládu. Vy víte velice dobře, že to je věc, která se řeší vnitrostátně a že to má své vnitrostátní dopady. A to se netýká pouze Španělska, evropské země, všechny, všech 27 států, členských států EU jsou právními státy. Všude je právní stát, to znamená, mají adekvátní soudní cesty, prostředky, kdy se řeší podobné údajné e, zneužívání pravomocí a e, takovéto soudní pojistky fungují ve všech členských státech. A jsem si jist, zde tady nejde pouze o ten španělský případ, ale podobné věci se dějí i v jiných státech EU a určitě i tam dochází k, k porušování práv a jsou tam na to právní cesty, jak to řešit. A mm, to se děje všude, když dochází k podobným kauzám. A e, já nechci se vyhýbat odpovědi, jenom chci říci, že vám teď nemohu na to takto odpovědět. Vy víte velice dobře, že ta, že vy jako poslanci můžete eh, využít vlastně svého křesla v parlamentu, abyste kladli podobné otázky, ale já nemohu zneužívat své pozice, abych tady hájil jednu vládu. Děkuji, pane ministře. Otázka číslo 6 od pana Higginse byla stažena. Zkusíme zase spojit dvě otázky, bude to otázka 7 a 8. Otázku položil pan Palekis, kterého dnes zastupuje pan Padá a týká se vízového režimu mezi EU a Ruskem. Osmou otázku pokládá paní Adrie Adrie Kene, kterého dnes zastupuje v tomto směru pan posl. Týká se to vztahy EU-Rusko, program španělského předsednictví. Poprosím pana ministra, aby zareagoval na obě otázky společně. Paní předsedkyně, já jsem to pochopil takže mám odpovědět na otázky, mm, které se týkají víz, vízové povinnosti. Eh, to je jedna a druhá se týká vztahu mezi EU a Ruskem. Mm, takže mm, po stokholmském samitu a vstup Ruska do VTO. Ano, paní předsedkyně, jde o tyto dvě otázky. Bien. Dobře. Takže pokud jde o ta víza, chci připomenout, že Rada přijala v roce 2003 nařízení kterým se eh, zavádí zvláštní transitní doklad, eh, mm, železniční doklad eh, pro snažší cestování. Tři roky na to mm, komise uzavřela to tak, že, mm, že že o, o, obě strany jsou spokojeny s tímto systémem. A teď pokud jde o dlouhodobý horizont, tak zde my hovoříme tedy o Kaliningradu a e, zbytku e, Ruské federace. Zde tedy máme ten transitní eh, eh, usnadněný eh, režim pohybu a to, je, to všechno zapadá do těch vizových jednání mezi Evropskou unii a Ruskou federací. Zde i stála Rada přidružení Evropa. Rusko přijala prohlášení, bylo to 2. prosince minulého roku a účastníci rozhodli, že budou diskutovat o případných změnách zmíněné dohody Evropského společenství s Ruskem o e, vizové povinnosti tak, aby e, e, se usnadnilo cestování Evropanů i Rusů. A konkrétně zde jde o cestování v regionu Kaliningrad. Tehdy ve stejném společném prohlášení mezi Evropskou unii a Ruskou se hovoří o tom, že se vyjednají e, ty dohody o takovém přeshraničním styku e, e, s, s, mezi těmi sousedy, které to bude zajímat. A v tomto kontextu máme zde nařízení 2000, z roku 2006 Rady Evropského parlamentu, kde se stanoví ty normy pro ten malý přeshraniční styk mezi členskými státy a tím regionem, kdy se i mění ustanovení Schengenu a kdy se povoluje členským státům, aby uzavírali bilaterální smlouvy se sousedními státy, aby mohli aplikovat eh, malý přeshraniční styk. Eh, vyjednávání o těchto dohodách, v tomto případě to je věc, která je v kompetenci členských států, o které jde a Ruské federace konkrétně. A rada v každém případě bere na vědomí to, že nyní i probíhají vyjednávání mezi Litvou a Ruskem, mezi Polskem a Ruskem. V souvislosti s tou otázkou teď, která se týká a las relaciones. Která se týká eh, strategických eh, vztahů mezi Evropskou unii a Ruskem, tak zde rada chce sdělit parlamentu, že po summitu s Ruskem, ke kterému došlo ve Stockholmu v listopadu minulého roku, tedy za eh, Eh, švédského předsednictví. My za eh, španělského předsednictví budeme konat další tedy eh, summit a to všechno dalo nový impuls pro vztahy, nové vztahy mezi oběmi stranami. Stále, což je logické, zde existují potíže, protože ta situace je složitá, tyto vztahy jsou složité, i někdy názorové neschody existují, ale Eh, vztahy EU a Rusko jsou velice široké, mají celou řadu eh, tváří, vztah, eh, stránek, máme společné ekonomické zájmy, které rostou, sociální vztahy, které rostou. Na druhé straně je třeba i uznat, že zde existuje vzájemná závislost, především v oblasti energií. Máme společné zájmy v jiných oblastech, jako například je problematika, která jde za hranice našich zemí. A máme společné výzvy, které musíme řešit, jako například globální výzvy, které bychom měli řešit co možná nejvíce společně. A proto vždycky bude eh, eh, dobré a žádoucí, abychom hledali příležitosti, jak posilovat vztahy s Ruskem. A v každém případě vždycky, že musíme mm, mm, velice eh, odhodlaně obhajovat naše zásady a hodnoty. Teď v souvislosti s přistoupením Ruska k, mm, k VTO, tak to Evropská unie podporuje, ale Rusko musí přijmout opatření, aby eh, k tomu mohlo dojít. A teď, co se týče nové dohody mezi Evropskou unii a Ruskem. Obě strany se dohodly, že by bylo dobré, abychom měli novou, širší dohodu, dohodu, dohodu o spolupráci mezi Evropskou unii a Ruskem. E, ta, e, e, první, ta předchozí, ta, nebo ta stávající, ta byla vyjednána v 90. letech a od té doby došlo k velkému vývoji, různé oblasti nové tam tady vznikly. A proto je třeba podepsat novou dohodu, která musí být ambiciozní. A my doufáme, že tam budeme schopni postihnout eh, všechny stránky vztahu mezi EU a Ruskem. Došlo k pokroku v určitých těch kapitolách, eh, oblastech vyjednávání o smlouvě. Eh, jiné oblasti jako investice, obchod jdou pomaleji a v každém případě pro nás je důležité, aby tam existovaly solidní doložky, které se týkají obchodu, investic a energetiky především. A teď, pokud jde o ten režim volného obchodu, souhlasíme s tím, že bychom měli vyjednat smlouvu o volném obchodu, jakmile Rusko uvidíme, pokud tomu dojde, jakmile Rusko se stane členem VTO. A teď, pokud jde o e, liberalizaci vizové povinnosti, to je e, Mm, vysoce mm, významná politická otázka, která se eh, dotýká přímo občanů v Rusku i v Evropské unii. A zde já myslím, že zcela eh, sdílíme ty záměry usnadnit eh, vizovou povinnost a ideální by bylo, aby došlo k úplné liberalizaci, tedy ke zrušení vizové povinnosti, jinými slovy. Ale samozřejmě tady ještě nás čeká hodně práce. A kromě toho je třeba e, nastolit tu správnou rovnováhu mezi těmi hodnotami, o které jde. Na jedné straně bezpečnost a e, potom také reciprocita. A teď ještě pokud jde o e, Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii, tak každá z těch zemí má svoji zvláštní specifickou situaci, co se týče vizové politiky. A tudíž v tomto okamžiku nemůžeme anticipovat, k čemu dojde v těchto třech zemích. a e, v souvislosti i s tím dialogem, který vedeme s Ruskem. Budeme mít teď dvě doplňující otázky. Pan Padár, posléze pan Posad. Nejprve pan Padár. Pan, prosím, nechcete-li pan Posad. Paní předsedkyně, já bych chtěl položit ještě otázku. Za prvé bych se chtěl zeptat na eh, státoprávnost a demokracii a lidská práva. To jsou ty velké deficity. Jak intenzivní je dialog u těchto kritických bodů? My máme pocit, že ten vývoj nejde dopředu, ale dozadu. A druhý bod se týká bezpečného energetického zasobování. Jak to vypadá s jednáním ohledně dodávek energie? Minister. Prosím, pane ministře. Eh, Jak dobře víte, pane poslanče, Jedna eh, z priorit, strategických priorit a cílů Evropské unie je zabezpečení dodávek energií. Evropská unie a konkrétně zde počínaje tím okamžikem, kdy celá řada zemí zažila mm, v plné míře eh, důsledky té plynové krize mezi Ruskem a Ukrajiny, Ukrajinou, tak no, od té doby eh, bezpečnost dodávek nám leží na srdci a je to jeden z velkých cílů, které jsme si stanovili v Evropské unii a samozřejmě je to i propojeno s tím velkým cílem, což je boj proti změnám klimatu. Strategie, kterou eh, eh, Rada a předsednictví prosazuje v oblasti energií a zabezpečení dodávek, je právě to, že je třeba eh, přistoupit k větší diferenciaci zdrojů a dodavatelů a zdrojů energií a i distribučních infrastruktur. A proto je třeba rozšířit eh, ty možnosti a vyhnout se nějakým oligopolům či hm, příliš velké závislosti. V tomto případě, a to se děje v některých zemích, eh, že jsou hm, energeticky závislé pouze na Rusku a hm, ta závislost je přehnaná. A i to je kvůli tomu, že ve 20. století po dlouhou dobu Evropa byla rozdělená a že to propojení vzájemné mezi evropskými zeměmi v některých případech eh, de facto neexistuje. A eh, to jsme viděli, když vznikla krize. Viděli jsme, jak některé země, my třeba některé země nebyly vůbec postiženy touto krizí, tak my jsme třeba nebyli eh, postiženy, ale nemohli jsme ani solidárně jednat vůči těm, které byly postiženy, protože nebylo propojení. A tak naše energetické cíle v Evropě mají obrovský význam eh, eh, ze střednědobého dlouhodobého pohledu a proto jsme pro větší diversifikaci zdrojů energii a pro projekty, jako je Nabuko nebo jako ten projekt, který se týká eh, Ruska, Nord Stream, South Stream a také i něco, co zatím nemáme, to je společný energetický trh. To je další cíl a i e, budeme moci e, tyto cíle plnit díky Lisabonské smlouvě, která zavádí kompetence v oblasti energií, což předtím nebylo. A proto také je důležité mít e, dobré strategické vztahy s Ruskem a dalšími. A kromě toho nyní máme ještě jiné nástroje podle Lisabonské smlouvy, které se týkají vnější politiky, protože Lisabonská smlouva posiluje zahraniční, tedy vnější politiku. My máme teď předsedu Evropské rady, máme vysokou představitelku a budeme mít eh, eh, tu diplomatickou službu. Takže my zde mm, posilujeme tu eh, vnější zahraniční vizi Evropské unie, což nás posílí v těchto vyjednáváních ve všech oblastech, včetně ekonomické oblasti, energetické oblasti s jinými zeměmi. Toto je proto vize, kterou zde mohu předložit s ohledem na vztahy s Ruskem. Zde mm, existuje schoda jde o e, schodu v tom, že energetika je základní prvek e, vyjednávání této dohody, která se vyjednává. A já doufám, že e, perspektivy jsou dobré. A samozřejmě, jako u každé dohody, smlouvy, tak ta vyjednávání jsou komplikovaná, protože je to celý balíček vyjednávání o různých a kapitolách spolupráce a Eh, jak víte, za posledních 20 let se věci hodně změnily v Evropě, takže to musíme všechno aktualizovat. Je to naše vztahy s Ruskem a navíc Rusko, jak všichni vědí, to je země, která zažila za poslední leta snad nejvíce změn. Děkuji. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře. Mám tady celou řadu žádostí o další doplňující otázky. Vybrala jsem jenom dvě od tazatelů, kteří se zatím dnešní debaty nezúčastnili. To budou také dvě poslední dnes odpoledne, protože už se trvá déle než plnou hodinu. Bude to otázka pana Sonika a paní Zemky. Pan Sonik nejprve. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na devátou otázku. Tu jsem totiž měl položit místo kolegyně eh, paní Milkuleta. Eh, chtěla jsem se zeptat, Rusko stejně jako Bělorusko eh, má v úmyslu vystavit jadernou elektrárnu blízko východní hranic Evropské unie v Kaliningradském regionu. Vzhledem k zkušenostem z Černobylu to vzbuzuje obavy, že by to mohlo být nebezpečné. Nechce snad eh, rada nanést otázku bezpečnosti vůbec prostředí v nejbližších jednáních s Rusy a Bělorusy, protože to je z našeho hlediska velice podstatné. Děkuji. Děkuji, pane Soniku, ale my pořád ještě jsme u té Předchozí otázky ponechám na panu ministrovi, jak to vyřeší. Pan Zemka k otázkám 7 a 8. Já bych se rád vrátil k otázce 7 a 8, tedy eh, týká se to vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem. Vy, pane ministře, jste správně řekl, že tyto vztahy by měly vycházet z hodnot. Ale pokud je tomu tak, pak Evropská unie má konkrétní povinnosti vůči obráncům lidských práv v Rusku. Proto mám tuto otázku. Zda bychom neměli v politice eh, členských států Evropské unie eh, vytvářet eh, určité výjimky pro obránce lidských práv. To znamená, aby tyto lidé mohli potom snázeji získávat víza. Snad aspoň pro ně bychom mohli usnadnit vízový režim. Thank you. Děkuji. Prosím, pane ministře, pokud už jste ho připraven. V souvislosti eh, s tím, co jsme slyšeli eh, na adresu jaderné bezpečnosti, tak já si myslím, že zde je třeba říci, že odpovědnost tedy která je národní odpovědnost, národní odpovědnost za jadernou bezpečnost, to je zakotveno v mezinárodních eh, dohodách atomové eh, agentury, to znamená, to je ta umluva o jaderné bezpečnosti a to je, jehož i Rusko, Bělorusko, eh, Euratom a většina členských států jsou signatáři. Rada to vidí tak, že ty smluvní strany E, e, musí být konzultovány, když jde o nějaké jaderné zařízení, protože se jich to může dotknout, těchto států. A proto smlouva Euratom Rusko, e, která se týká mírové využití jádra, tak také mm, ty obsahuje ustanovení o ochraně pracovníků, o bezpečnosti jaderných zařízení. Také připomínám, že tato otázka se periodicky diskutuje v rámci dialogu EU-Rusko, když se diskutuje o energetice. A e, pokud jde o vyhodnocení důsledků v takovém mezinárodním kontextu, tak Rada má za to, že Bělorusko je smluvní stranou e, úmluvy a mm, i vyhodnocování dopadu na životní prostředí přes hranice. To znamená, zde jsou určité závazky e, a to vyhodnocovat dopady na životní prostředí a možná rizika pro životní prostředí. Ale v tomto případě rada, e, co také říká, je, že ta odpovědnost za vyhodnocování dopadu na životní prostředí, to závisí především na e, těch předkladatelích projektu a Rusko není členem této dohody a my bychom rádi, aby Rusko aplikovalo tuto umluvu dobrovolně, eh, což také dělalo po určitou dobu i eh, v souvislosti s těmi stávajícími jadernými zařízeními, které má. A teď pokud jde o tu otázku pana poslance o, na tém, o, o lidských právech v souvislosti s Ruskem. Zde Již jsme vedli diskuzi o lidských právech tady a myslím si, že kritéria no, pro obhajobu lidských práv a kritiku nedodržování lidských práv, to platí pro všechna místa na světě, kde k tomu může dojít, tedy i pro tuto zemi. A Mhm, zde existují veškeré závazky, včetně morálních závazků a pokud to není splňováno, tak je třeba to jasně odsoudit a to také se děje, když k tomu dochází uvnitř EU nebo uvnitř členských států EU. A propojit toto s vizovou politikou, to je takový velký skok, takové salto. A já myslím, že asi eh, by bylo těžké to teď nějak zakotvit a precizovat. Sice je to v běhu, nyní probíhá obecné vyjednávání o vizové povinnosti a já si myslím, že v kontextu tohoto obecného vyjednávání, všeobecného vyjednávání o vizech, možná, že eh, by bylo možné přijít s některými specifickými Eh, podmínkami nebo způsoby pro usnadnění vizové povinnosti, ale konkrétně v tomto okamžiku, protože eh, teď vedeme široké jednání o vizové povinnosti s Ruskem, mm, tak zatím je to tedy eh, jednání se širokým záběrem, obecné jednání o vizové povinnosti. Mm, mm. A my si myslíme, že asi eh, to eh, je něco, co by mělo dobrý efekt, protože výsledkem by byl volný pohyb osob. Já bych řekl, že eh, vlastně tímto faktem Evropané a Evropa by mohla lépe prosazovat své hodnoty. Protože s těmi hodnotami se budou seznamovat ti občané z jiných zemí, kteří budou sem cestovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, děkuji vám za vaši účast dnes večer. Otázky, které nebyly z nedostatku času zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně, tudíž končí doba pro ústní otázky radě. Musím jenom oznámit, že od skupiny EPPD a skupiny eh, Progresivní aliance sociálních demokratů jsem dostala požadavky na jmenování do výboru a delegací. Bude to uvedeno v, zased, v protokolu z toto zasedání. Pokud před schválením zápisu neobdržíme žádné námitky, pak to bude schváleno. Eh, Pokra-